Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung eröffnen. Kolegyně, kolegové, zahajuji hlasování a navrhuji, abychom jako první bod na programu eh, vedli debatu s Borisem Tarasiukem, kterého známe již z předchozích eh, debat. Je čerstvě jmenovaným pověřencem ukrajinské vlády pro záležitosti Krymu. Kolega Galer souhlasí s tím, že jeho bod, který se eh, týká parlamentního shromáždění EU Afrika, se bude projednávat pouze na výboru eh, rozvojovém, takže eh, tím získáme více času. Nemám tedy žádná sdělení předsedy a tím se dostáváme k bodu číslo čtyři a to je debata s Borisem Tarasjukem. Dovolte, abych úvodem řekl pár slov. Já jsem pana Tarasuka požádal, aby se dostavil mezi nás a vysvětlil nám, co se děje v poslední době na Ukrajině. Chtěl bych tomu říci eh, pár slov tady k podstatě. Ať už mezinárodní právo vykládáme tak či onak, je ruská akce, ruský postup na Krymu v rozporu s mezinárodním právem. Za druhé, já jsem byl částečně u toho, když eh, ministerský, eh, tedy tehdejší předseda eh, Janukovič, prezident Janukovič a tři představitelé vlády jednali s ním. A bylo tedy dojednáno, že do 40 hodin se vrátí v platnost ústava z roku 2004. Prezident Janukovič nepodepsal příslušný zákon, nedodržel své slovo a opustil Kijev. Tím tedy nesplnil své povinnosti a svou nepřítomností se také zbavil své zodpovědnosti. A jelikož eh, nedodržel to, co bylo dohodnuto, je tato ústava dnes legitimní ústavou a platnou ústavou. Dále se bylo, bylo dohodnuto, že do deseti dnů bude na základě parlamentu stanovená nová vláda, což bylo splněno. Za třetí, parlament, který toto rozhodnutí přijal, je legitimní zvolený parlament, který z velké části obsahuje také poslance ze strany regionu nebo bývalé poslance ze strany regionu a všichni, nebo velká většina z nich hlasovala pro tuto úpravu a také pro eh, nového předsedu parlamentu a novou vládu. Čili vše je legitimní a není oprávněné hovořit o nelegitimitě. Za třetí, já jsem v posledním měsíci byl několikrát na Ukrajině. Eh, na Majdanu jsme nepotkali žádné fašisty, nýbrž lidi, eh, kteří zastávali právního státu, demokracie a občanských práv. A já jsem také nezjistil nic, co by ukazovalo na to, že ruské obyvatelstvo je utiskováno. To, že je zde, jsou zde fašisté a útis ruského obyvatelstva, je ruská propaganda, eh, která není, eh, nemá žádný vztah k realitě. Takže nemů, nelze argumentovat, že je oprávněno podniknout invazi eh, za účelem ochrany ruských občanů. Jsou to občané ruské národnosti, ale občané ukrajinští, i to je třeba říci jazykový zákon nikdy nevstoupil, zákon, eh, nevstoupil v platnost, takže i tento argument eh, tady neplatí. Všechny argumenty, které tady slyšíme v rozporu s tím, co jsem řekl, eh, jsou, jsou demonstrací politické moci, imperiální moci. Tolik tedy moje analýza a teď se tady dostáváme k tomu eh, těžšímu a myslím si, že eh, nás čeká debata po té, co nám pan eh, Boris Tarasiuk podá zprávu o tom, jak to vlastně je. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, je mi ctí a je pro mě eh, velkou, velkým privilegiem, že mohu hovořit před vámi. Eh, já eh, jsem doufal, že budu moci s vámi hovořit o tom, jak na Ukrajině zvítězil lid nad diktatorou po třech měsících protestu, pokojných protestů které začaly svým způsobem v reakci na ukrajinské představitele, kteří se rozhodli nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unii. Poprvé v historii Evropy celý národ povstal ve jménu evropských hodnot a principů. Úřady se pokusili se pokusili eh, silou zakročit proti demonstrantům a výsledkem bylo smrt zhruba stovky stovky pokojných demonstrantů, kteří byli krutě zabiti ostřelovači, byli to neozbrojení lidé. A všichni my, kteří jsme na Majdanu vytrvávali tři měsíce, více než tři měsíce, jsme doufali, že nastává čas, kdy Ukrajina vezme do svých rukou svůj osud a otočí se směrem k Evropské eh, unii, k Evropské rodině národů. Bohužel se to nepodařilo. V okamžiku, kdy se začaly ustavovat nové státní instituce na Ukrajině, Rusko začalo bránit ukrajinskému lidu v realizaci jeho snu, totiž stát se neoddělitelnou částí evropských společností. Nebudu zdlouhavě hovořit o událostech na Ukrajině. Dovolte jen, abych vám řekl, že jsem zde jako zvláštní vyslanec ukrajinské vlády pro řešení krymské krize. Jsem v této funkci první den. Dříve jsem měl to potěšení spolupracovat s mnohými z vás a s velkou hrdostí si vzpomínám, že jsem eh, mohl eh, tlumočit eh, delegaci, tedy prosově delegace Evropského parlamentu pro stovky lidí shromážděných na Majdanu. Byl to historický okamžik nejenom pro nás Ukrajince, ale také pro mnohé z vás, Jacka, pana Salafranka, pana Salafranka. I pro tyto byl významný okamžik, když hovořili na Majdanu k lidem. Byl jsem hrdý na to, s jakou vřelostí lidé vítali představitele Evropského parlamentu. Zcela zjevně vyjadřovali přání stát se nedílnou součástí sjednocené demokratické Evropy. Připomněl bych, že hned jak byla ustavená nová demokratická vláda na Ukrajině, to bylo minulý čtvrtek, téměř bezprostředně Rusové přistoupili ke svým akcím. A to, co se děje nyní, já jsem právě eh, odpovídal na otázku novináře, eh, zda to, co rusové podnikají, je invaze nebo agrese nebo co. Moje odpověď je, je to jak intervence, tak také agrese. Z mého hlediska eh, to bylo cosi nového ze strany Ruska. Oni si posloužili takovou jakousi zvláštní politickou vojenskou operací. Začali tím, že obsadili vládní budovy v autonomní republice krymské. Eh, vojáci byli neoznačení, takže eh, těžko eh, se dalo poznat, že jsou to rusové, nicméně rusové to byli. Bylo to celkem 6 tisíc mužů ze speciálních vojenských sil, kteří provedli invazi do Ukrajiny, do části autonomní části Ukrajiny. Nové ukrajinské úřady dali ozbrojeným sílám Ukrajiny na Krymu příkaz nestřílet, vyhnout se všemu, co by mohlo být vykládáno za provokaci. A co jsme viděli? Rusko prostě cynicky eh, vyslali, vyslalo speciální síly GRUK, to je významná, významné špionážní jednotky eh, dříve tedy Sovětského svazu a nyní Ruska spadají pod ministerstvo obrany. Eh, jejich specialitou jsou diverzní akce zabíjení, ostřelování a tak dále. A tyto konkrétní jednotky bez vojenské insignií vypadaly jako vojenské síly kterékoliv eh, země. Eh, a oni se tady pustili do zabírání vládních budov v Krymské republice a eh, nyní se snaží dokončit svoji akci tím, že se snaží dostat pod kontrolu strategická vojenská zařízení na Krymu. Chtěl bych ještě zdůraznit, že nikdo z ukrajinských vojáků na Krymu nevyužil práva bránit se, poněvadž eh, poslouchali rozkazy vlády, aby nestříleli. Této operaci předcházelo několik velice konkrétních diverzních politických akcí ze strany Ruska. Na jedné straně eh, Rusko okamžitě po té, co legitimní parlament na Ukrajině legitimním způsobem eh, stanovil vládu. Rusko tedy prohlásilo, že ukrajinské úřady neuznává jako legitimní. Přestože toto vzešlo z parlamentu, který byl demokraticky zvolen a eh, ta vláda eh, získala v tomto parlamentu výraznou většinu. Tím tedy připravovala připravovalo Rusko, si půdu prostřednictvím médií, ovlivňováním mezinárodního veřejného mínění v tom smyslu, že ukrajinské orgány nelze uznat, že jsou nastaveny nepřátelsky vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, a to zejména na Krymu, ale také na jihovýchodě Ukrajiny, což samozřejmě není pravda, abych to řekl mírně. Protože když se projdete po ulicích Kijevu a mnohých velkých eh, měst eh, na Ukrajině, uslyšíte, že tam většinově zní ruština. Takže Eh, opravdu nelze ospravedlnit eh, tvrzení, že by eh, Rusové snad nesměli hovořit vlastním jazykem. No a nyní také v ukrajinských sdělovacích prostředcích mnozí ruskojazyční občané protestují proti Moskvě a říkají, že si nepřejí ochranu z Moskvy. Nepotřebují být chráněni ozbrojenci a prostřednictvím okupace části ukrajinského území. Tato politicko-vojenská operace, eh, tam šlo o to, aby se využili eh, náhradní záminky eh, v Krymu, aby se vyvolala jakási vzpoura a aby, se, eh, aby bylo nutno zasáhnout. A opět eh, skutečnosti tomu neodpovídají, protože tam skutečně nebyl nikdo, nikdo, eh, kdo by byl zabit. A Rusové prostě za bílého dne se procházejí po ulicích Sevastopolu, Simferopolu a dalších městách, nikomu se nic neděje. Vážení členové zahraničního výboru, rád bych řekl, že ukrajinské orgány se nenechali vyprovokovat. Ukrajinská armáda ani jednou nevystřelila, čili my se držíme skutečně zpátky. Ale současně s tím ukrajinský parlament, který zasedá prakticky non-stop, dělá všechno proto, aby na Krymu zavedl pokoj a pořádek. Máme zde výzvu ukrajinského parlamentu, aby vlády signatářských zemí Budapeštského memoranda si plnili své závazky Eh, to se týkalo nešíření, nešíření eh, atomových zbraní a ukrajinského rozhodnutí eh, zcela zničit všech 176 mezikontinentální, tedy hlavic, atomových hlavic pro mezikontinentální rakety. Tedy těchto raket, 176 raket a zhruba 200 hlavic, které by tyto rakety mohly najít jakožto eh, člověk, který se účastnil sepisování tohoto budapeštského eh, memoranda, musím říci, že zatím nikdo eh, nepozvedl hlas, aby se postavil za ukrajinské zájmy a nebylo to ani v roce 2003, kdy došlo v kerčské úžině u e, Tusly e, k ruské provokaci a ani loni v srpnu, kdy Rusko spustilo de facto obchodní válku proti Ukrajině. Budapeštské memorandum hovoří o dvou případech, kdy garance signatářů mají být použity. Za prvé, použity nebo hrozba použití síly proti Ukrajině, která ohrožuje její teritoriální integritu. A druhá věc je eh, ekonomický tlak, jehož cílem je destabilizovat ukrajinskou ekonomiku. Čili oba dva tyto prvky je třeba v průběhu konzultací zmínit. Budapešťské memorandum pomalu se rozjíždí. Dnes v Kijevu máme zástupce ministerstva zahraničí Velké Británie, která je jedním z garantů Budapešského memoranda. Eh, zítra nás navštíví eh, State Secretary Kerry ze Spojených států. Spojené státy jsou dalším garantem této dohody. A Rusové ti se zatím odmítají zúčastnit rozhovoru, přestože jsou také garantem Budapeštského memoranda. Nechtějí konzultovat ani eh, bilaterálně s námi, ani jako státní garant Budapeštského memoranda. Což znamená, že Rusko eh, pohrdá jak normami mezinárodního práva, tak chartou OSN, tak bilaterálními dohodami. které mají za úkol zachovat územní celistvost. Také bych rád řekl, že jsem byl mezi těmi, kteří iniciovali přijetí jednotného dokumentu z 20. července 1993 které, kde se říkalo, jakožto odezva na provokačního usnesení Evropského parlamentu, že eh, ruský eh, závazek chránit teritoriální integritu Ukrajiny eh, již neplatí. Tento dokument stále je ještě na programu Rady bezpečnosti a tento dokument je třeba rušit. Momentálně eh, Rada bezpečnosti zasedá ještě několik dní v New Yorku. Co tedy očekáváme od EU? Samozřejmě solidaritu, tak jak byla eh, vyjadřována během tří měsíců pokojných protestů, eh, kdy jsme vyjadřovali přání vstoupit do Evropské rodiny národů. My určitě potřebujeme nyní další projevy solidarity a deklaraci podpory. Územní celistost a suverenita Ukrajiny je nyní ohrožena. Rusko nyní provozuje politickou agresi a okupuje část naši, našeho území. Porušuje své závazky, eh, které se týkají dohody o dočasném pobytu ruských vojsk, a to se týče eh, krymské eh, základny Ruska. Čili oba dokumenty, které podepsalo Rusko, jsou porušovány. My tady očekáváme, že Evropská unie přistoupí k politickému rozhodnutí a podepíše co nejrychleji asociační dohodu které předchozí orgány odmítly podepsat a kvůli které eh, vyšli lidé do ulice na Majdan. My tedy očekáváme, že toto rozhodnutí bude eh, učiněno velmi rychle a ukrajinská vláda určitě je připravena podepsat. Tato dohoda již byla připravena 29. listopadu ve Vilniusu. Čili my očekáváme, že nás podpoříte. My jsme také vděční za deklarace, které zaznívají z institucí Evropské unie, ale to nestačí. Současná deklarace eh, je zvláště nestačí, nestačí tradiční eh, rozhodnutí, je třeba být rezolutnější. Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby Evropská unie se rozhodla eh, ustavit eh, policejní dohledovou misi. Podobně jako je mise EU BAMP, což jsou pohraničníci Evropské unie, kteří pomáhají sledovat, co se děje na hranici mezi Ukrajinou a, Moldávií. A zejména tedy eh, v zadně stří, v té separatistické části. Také si myslíme, že by, bylo, že by to byl vhodný mechanismus. Přátelé, závěrem bych ještě chtěl vyjádřit svou vděčnost vám všem, zejména těm z vás, kdo navštívili Ukrajinu během politické krize v naší zemi. Vy, kteří jste hovořili před schromážděním na Majdanu, jste slyšeli a vnímali, že lidé vás značením přivítali, jakožto představitelé EU. Takže prosím, pokračujte v konkrétní podpoře Ukrajinu. Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, do debaty se přihlásilo 14 řečníků, takže prosím, ti, kdo budou hovořit za frakce, vždy po dvou minutách a ostatní po minutě. Já myslím, že tak to bude dobře a prosím, buďte kolegiální a dodržujte čas. Poněvadž my chceme, aby zhruba po 16. hodině pan Tarašuk mohl promluvit k novinářům. Pan Franka jako první. No. Mr. David. Will you allow a point of order? Dovolíte technickou připomínku? Jste si jist, pane předsedo, že všechny politické frakce jsou obeznámeny s touto schůzkou, protože jsem se všimnul, že tady některé frakce vůbec nejsou zastoupeny. Uh, uh, Vědí o tom, ale možná jde také o intenzitu té informace. <laughs> Mr. Salafranca. Pan Salafranca. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane Tarasiku, vítejte v Evropském parlamentu. Požádal jste o solidaritu našeho parlamentu a já vám chci říct jménem Evropské lidové frakce, že s vámi velmi soucítíme a odsuzujeme ruskou intervenci ve vaší zemi. Je to podle nás eh, proti principu mezinárodního práva, proti chartě OSN ohrožuje to mezinárodní bezpečnost a mír. Je s podivem, že právě jedna ze zemí, která podepsala memorandum z Budapešti, je ta země, která apelovala na to, že se nejdříve musí vyjádřit OSN. Teď právě zasedají ministři zahraničí Evropské unie proběhne i rada, kde se bude hovořit eh, o ukrajinské situaci. My bereme na vědomí to, že vaše vláda má zájem o podpis asociační dohody. Nás by také zajímalo, zda očekáváte nebo diskutujete o možných sankcích a zda váš parlament eh, uvažuje o tom, eh, že by požádal o vstup do NATO. My si velmi ceníme těch instrukcí vaší vlády aby se nestřílelo, aby se nepodlehlo těm provokacím. V každém případě to je rozhodná sázka na to, že je třeba jít cestou dialogu a zabránit konfrontaci. Já si myslím, že válku nechce opravdu někdo, ale v tomto kontextu, pane předsedo, si myslím, že Nikdo nemůže potlačovat eh, aspirace na svobodu určitého národa a více než 100 lidí za to zaplatilo životem. A mezinárodní společenství teď eh, musí reagovat eh, na tyto barbarské činy a na to, že zde došlo k invazi suverénního státu. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you very much. Děkuji. Pane Tarasiuku, děkuji za váš úvod. My se díváme na to, jak ta situace pomalu eskaluje a já mám na vás jako na zvláštního vyslance pro řešení ukrajinského konfliktu tuto otázku. Víme, že 50 ozbrojených vojáků obsadilo parlament a víme, že pouze poslanci eh, toho krymského parlamentu, kteří byli ruské národnosti, mohli vstoupit, všichni ostatní byli zadržováni venku. Policie to nemá pod kontrolou, takže má otázka je, kdo jsou teď vašimi partnery, protože bylo přijato rozhodnutí v referendu ve čtvrtek. A druhá otázka je, že premiér vlastně byl nahrazen, byl zbaven své funkce, takže kdo jsou teď vaši partneři, s kým jednáte? A potom další otázka se týká práv menšin, je zde 25% menšina Ukrajinců a potom 15% tatarské menšiny. Všichni velmi odvážně demonstrují za integritu a územní soudržnost Ukrajiny. Myslím si, že bychom jim měli vážně pomoci v tom, aby byla chráněna jejich práva. A poslední bod. Vy jste požádal o to, aby byla podepsána dohoda o přidružení. Jak si myslíte, že to bude vypadat? Pokud dojde k tomu podpisu, tak co se potom stane, protože to může situaci ještě vyhrotit? Jak se na to díváte? Mílen Chtěl bych vám říci, že eh, pan Zarov eh, odstoupil ještě za Janukoviče a potom eh, parlament ve shodě s Janukovičem instaloval nového ministerského předsedu. Pane předsedo, děkuji. Já Vystupuji jménem liberální frakce a rád bych vyjádřil samozřejmě svou solidaritu a své sympatie. Pan Putin vystupuje jako starý ruský tyran. Musí pochopit, že v současném světě je závislý na globálním finančním systému a na trzích. Myslím si, že je mnohem slabší, než vypadá nebo než se cítí. Potenciál inteligentních a tvrdých sankcí je velmi skutečný. Společně s nutností vedení intenzivních diplomatických jednání. Myslím si, že na to zde musí se hrát důležitou politickou úlohu, aby se znovu posílil důvod k existenci na to a je zásadní, aby Evropská unie byla mnohem jednotnější a vystupovala jednoznačněji a jasněji. než tomu bylo dosud, když byla konfrontována s podobnými srovnatelnými krizemi v minulosti. Já chápu a akceptuji, že je nutno sledovat a kontrolovat, a přísně kontrolovat hranice a posílit také sledování nebo zpravodajské služby. Děkuji entschuldigen. Musím se omluvit, eh, paní kolegyně Boskut. Eh, vy jste se vlastně ptala eh, o, na legitimitu ministerského předsedy na Krymu, takže já se odmí, omlouvám. Pan Schulz. Děkuji, pane Tásuku, že jste mezi nás zavítal a že nám tady potvrzujete eh, v informace, které jsme měli a že je to skutečně eh, v hrozivém rozsahu. Myslím si, že ta situace eh, připomíná spíše rok 1914 než 21. století a 1914 tento rok bychom nechtěli znovu, znovu prožívat. A jestliže tedy poručík ruské rozvědky KGB, když eh, hovoří Ukrajině tak, jak hovoří, tak jsou to jakési neo eh, imperiální eh, dohody, ne, ten tóny. De facto on chce za každou cenu dostat Ukrajinu do jakési azijské unie. To je naprosto nepřijatelné. Samozřejmě, že můžete od nás očekávat solidaritu a další projevy. Já si jenom myslím, že tedy eh, ta asociační dohody, dohoda teď možná není tak důležitá. Myslím si, že důležitější by byl ten akční plán pro členství podepsaný eh, v roce 2008 v Bukurešti a který tedy lehkovážně nebyl realizován. Já chápu, pobaltské země, které říkali, že chtějí být raději v NATO než v EU, poněvadž to je teritoriální eh, bezpečnost. Eh, eh, vůči nim si Rusko nemůže dovolit uplatňovat tuto putinovskou doktrínu přičemž eh, tady se skutečně překrucují skutečnosti tady ze strany Moskvy eh, to, co se děje na Ukrajině. Ale je to něco podobná metoda jako v roce 60. v Praze nebo v roce 79 eh, v Afganistánu. Je to tatáž metoda a je to hrozné. Pan doktor Tenok. Uh, Pane předsedo Borisy, Vítám vás jménem EKR. Jsem velmi smutný, že vás vidím zde za těchto okolností. Doufali jsme, že vás přivítáme jako zástupce nové demokratické Ukrajiny, která bude mít před sebou demokratickou budoucnost západního stylu. Bohužel zde vidíme porušování mezinárodního práva a agresi ze strany Ruské federace pod diktátorstvím Putina porušují se zde všechny základní dohody, charta OSN a tak dále. Ty budapestské pojistky, vy hovoříte o zárukách. Američané říkají, že jsou to pojistky a jedinou sankcí může být konzultace. Takže můžete vyjasnit, zda je to pojistka nebo záruka a co přesně od nich můžete očekávat, eh, pokud jde o reakci. Ale musím říci, já jsem to sledoval velmi pozorně, že Krim byl spolknut eh, po tom balíku těch lží, eh, které proběhly ve spolupráci Putina, KGB a dalších, eh, tvrdí, že 670 tisíc rusky hovořících Ukrajinců muselo uprchnout do Ruska, to je úplný nesmysl. Já jsem viděl, že ruští občané z Ruska byli vytlačováni do Doněcka. Já si myslím, že bychom měli přijmout ostré sankce, pokud to nevyřeší diplomacie. My rozhodně nechceme válku, ale myslím si, že je třeba reagovat na tyto záležitosti. Také Turci by měli ukázat solidaritu se svými tatarskými bratry. Myslím si, že Turecko by mělo být solidární s Tatary, kteří nechtějí být pod ruskou nadvládou, velmi trpěli za Stalina a Ukrajinci ti trpěli velmi v průběhu celého, celého století, takže se to velmi podobá situaci Československa a dalších, takže já velmi podporuji tu asociační dohodu. Teď ta otázka toho referenda na na Krymu, tak to taky nevím. Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΚΟΕ θα ήθελα να εκφράσω... Děkuji. Jménem GUE eh, NGL chci vyjádřit eh, podporu ukrajinskému lidu jsme přesvědčeni, že mají právo na budoucnost a pouze ukrajinský národ může rozhodnout o tom, jak bude jeho budoucnost vypadat. Ta situace dosud mě připadá poměrně jednostranná. Ne proto, že se vyjádřili pouze kolegové, ale já uh, opravdu nevidím eh, někoho jiného, kdo by zde zastupoval druhou stranu. Já si myslím, že nemůžeme zahájit skutečnou rozpravu, pokud nebudeme slyšet nebo neuslyšíme druhou verzi. A ta druhá verze existuje. Tak já si říkám, kde ta druhá verze je. Kde je najednou ta potřeba vzít v úvahu realitu, aby se zabránilo tomu, že ukrajinský národ eh, nebude trpět eh, obtížnými důsledky. Já si myslím, že Evropská unie musí přistoupit k této otázce se stejnou výhradou jako v minulosti, a které také očekává od jiných. First of all, um... Vážení přátelé, ze všeho nejdříve vám chci poděkovat za váš zájem, který byl jasně viditelný ve vašich vystoupeních a otázkách. Abych zodpověděl ty první otázky našeho přítele Ignacia Salafranky, chci říci, že ano, já si myslím, že hospodářské sankce ze strany Evropské unie vůči Rusku mohou být pro ně takovou studenou sprchou. A hospodářské sankce ve svém širším smyslu, stejně jako sankce vůči ruským představitelům, kteří vydali rozkaz k agresi na Ukrajině. Pokud je o NATO, vážení kolegové, my Ukrajinci Chápeme, že se musíme bránit sami, ale zároveň na to je velmi důležitou institucí v oblasti mezinárodní bezpečnosti a sehrává velmi důležitou úlohu v oblasti evropské bezpečnosti a širší bezpečnosti v euroatlantské oblasti. Ukrajina v roce 2006, dovolte, abych vám to tady připomněl, předložila žádost o vstup do akčního plánu pro členství a v roce 2008 summit NATO v Bukurešti vydal odpověď v tom smyslu, že summit vítá aspirace Ukrajiny na členství v NATO a odsouhlasil, že se Ukrajina stane členem NATO. Takže to bylo rozhodnuto v Bukurešti 3. dubna roku 2008. Jak to vypadá teď? Byl jsem, jsem a i do budoucna budu velkým zastáncem toho, aby Evropská unie vstoupila jak do EU, tak do NATO. V současné době v ukrajinském parlamentu nevylučujeme rozhodnutí v tom smyslu, že bychom přistoupili k NATO. Já osobně to nevylučuji a myslím si, že tedy odpovídající návrh byl také předložen v ukrajinském parlamentu. Hlasovat se o tom možná bude zítra a kdyby se o tomto návrhu hlasovalo, tak si myslím, že většina poslanců parlamentu by hlasovalo pro. Pokud je o Krym, s kým hovořit, co se stalo na Krymu? Než Rusové provedli invazi, tak politicky připravili půdu na poli krymského parlamentu a vlády využili nezákonné metody a sesadili vedení krymské vlády. Nebyla tam dostatečná většina mezi těmi, kteří hlasovali pro toto rozhodnutí, takže toto rozhodnutí je považováno za nezákonné. A místo toho tam Rusy dosadili člověka, který vede zločineckou bandu na Krymu, pana Aksionova. A ten je teď eh, tou vůči osobností na Krymu, který vykonává ruské příkazy. S kým bychom tedy měli hovořit s ním? To je zcela nerelevantní. Výkonný prezident eh, Ukrajiny jmenoval pana Kunicina, to je velmi známý krymský politik, eh, se kterým jsme v kontaktu, ale ta situace je opravdu pod eh, silným ruským tlakem, a to jak politickým, tak vojenským a s použitím ruských vojenských sil. Pokud jde o práva národnostních menšin, věřte či ne, Krymští Tataři mezi všemi politickými a národními skupinami na Krymu jsou nejvíce pro ukrajinskou skupinou. A v současné době přes pokusy podnítit nenávist mezi krymskými Tatary a ostatní krymskou populací se krymští Tataři dohodli se zástupci bývalých eh, Afgánců, takže teď společně hlídkují v ulicích a dohlíží na pořádek. Podpis eh, dohody o přidružení. Já nechápu, jak by podpis asociační dohody, na kterém jsme se dohodli a na kterém jsme, nebo o kterém jsme velmi dlouho jednali už od roku 2007, jak může vyvolat napětí. Proč na Euromajdanu začaly protesty? Protože lidé nesouhlasili s úřady, které se rozhodly nepodepsat dohodu o přidružení v poslední chvíli. Já jsem se jistá, že většina parlamentu, což je více než 300 hlasů, bude pro a je proto, aby se podepsala dohoda o přidružení. A tato ústavní většina představuje také většinu Ukrajinců. Takže lidé jednoznačně podpoří podpis dohody o přidružení. Pokud jde o záruky a pojistky, Charlesy, když jsem byl uprostřed těchto jednání ohledně budapeštského memoranda, tak eh, si velmi dobře pamatuji, že jedna země, která je tedy za oceánem, velmi trvala na tom, aby se nepoužilo slovo záruky. Trvali na tom, aby se použilo slovo pojistky. Já chápu ten rozdíl, vy chápete, jaký je rozdíl mezi ujištěním pojistkou a záru- zárukou, ale v jiných jazycích není žádný jiný překlad než záruka. Je to stejné v ruštině, v ukrajinštině a pokud se nemýlím, tak také v němčině. To slovo Insurance se překládá jako záruka, takže to je odpověď na vaši otázku. My očekáváme, že ti, kteří nám dali ty záruky pro národní bezpečnost, a splní své povinnosti a zastaví agresi ze strany jednoho z garantů tohoto budapeštského memoranda. Jaký je potenciál sankcí? Podle mého názoru všechno s výjimkou použití síly nebo vojenské odpovědi by mělo Rusy zastavit. Včetně sankcí, hospodářských sankcí. Já si myslím, že potenciál použití hospodářských sankcí vůči Rusku je obrovský. A stejnou odpověď bych eh, přinesl také ohledně toho, zda podepsat, eh, nebo zda je vhodná chvíle pro podpis dohody o přidružení. Já si myslím, že to pomůže těm milionům Ukrajinců, kteří eh, v míru a klidu demonstrovali za ukrajinské evropské aspirace. Bude to podpora jejich stanoviska. Také stejně jako to, že se jim zajistí bezvízový režim. To od vás miliony Ukrajinců očekávají stejně jako perspektivu členství. O tom se teď diskutuje v evropských institucích v těchto uplynulých dnech. Ty sankce mohou být nejen vůči zemi, zemi agresora, ale také vůči úředníkům této země, vůči představitelům, to referendum na Krymu, které je v rozporu s ustanoveními ukrajinské ústavy, nemůže být považováno za legitimní. Od počátku jsme říkali, že výsledek tohoto referenda nemůže být přijatelný, protože to referendum už samo o sobě není podle zákona, je nezákonné. A poslední věc, že se zde prezentuje pouze jedno hledisko. Já zde zastupuji většinu ukrajinského národa kteří podporovali Majdan v průběhu těch tří měsíců mírových protestů všude, v celé zemi, nejen v Kijevě. A více než 300 poslanců ukrajinského parlamentu hlasovalo za stejné věci, o kterých tady diskutujeme. A více než 300 poslanců, to je více než ústavní většina, podpořila tuto novou ukrajinskou vládu. Tak jak můžete říci, že je to jen stanovisko jedné strany? To je vláda, kterou podpořili naši bývalí odpůrci, strana regionu. Oni podpořili vládu, protože uznávají, že je to výsledek demokratické revoluce, která proběhla na Ukrajině. So much. Děkuji. Thank you. Everyone has one minute. First... Děkujeme. Všichni máte pouze jednu minutku. Pan Lizek je prvním. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Drahý Borisy, Říkám to tak, protože se známe mnoho let. Velice rychle bych si dovolil zopakovat to, co už jsem říkal v, v září, když jsme se viděli. To znamená, že ano, Putina bychom měli, mm, chtěli by, měli bychom požádat, aby dostal Nobelovu cenu v medicíně eh, především pokud jde o oční lékařství, protože myslím si, že otevřel všem oči, pokud jde o strategii a politiku um, ehm, v střední a východní Evropě a v v podstatě to je moje otázka, Borisy, pokud je právě o Vladimira Putina, protože ho znáš mnohem lépe než my. O co mu jde? Jde mu skutečně o Krym, nebo to, jak někteří odborníci tvrdí, o východní část Ukrajiny, nebo o celou Ukrajinu. A druhá otázka, co podle tvého názoru bychom mohli udělat my, abychom ho odradili od těchto plánů? Děkujeme pan Daffler. Děkuji. Ještě jste nám neřekl nic o spolupráci s obsaha OSN. Jak daleko by mohla jít? Já eh, se připojuji k německé vládě, že tady musíme eh, působit diplomatickými eh, kanály a Eh, zítra se má setkat G7, eh, tedy bez Ruska. A já nevím, já si myslím, že bez Ruska žádné diplomatické řešení nebyly. Eh, já myslím, že sankce, nevím, jestli jsou chytré, protože ruské obyvatelstvo už tak žije celkem z ruky do úst a ono to nefungovalo ani v Jižní Africe a tak dále. Čili já myslím, že je třeba diplomatická, eh, diplomatické řešení, eh, různá prohlášení a hrozby sankcí prostě nepomohou. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz Hrvatske, vidím... je za slovo, vážený pane predsedo. Já Pocházím z Chorvatska a vidím zde mnoho podobností mezi plány eh, Putina a plány Miloševiče z 90. let. Není to stejná záležitost, ovšem vidím zde určité podobnosti rád bych na to poukázal. Poukázal například na ty podobnosti využívání určitých rozkolů v rámci Evropské unie, v rámci mezinárodního společenství s cílem dosáhnout politických cílů. Rád bych zdůraznil v tomto ohledu potřebu, přesně jak jste se o tom zmínil, pane Tarasiuku, o solidar- potřeba solidarity, konkrétních kroků Myslím si, že jste to přesně vystihl, to, co potřebujete. A myslím si, že byste měl odejít z našeho setkání s jasným signálem našeho výboru ohledně konkrétních kroků solidarity ze strany Evropského parlamentu. Děkujeme. Roberte. Ano, já samozřejmě mm, vás podporuji, ovšem vidíme, že ruské média jasně hovoří o tom, že to je legitimní, že chtějí odpovědi a tak dále. Hovoříte o tom, že eh, zvolený eh, prezident byl svršen, to je pravda. Hovoří o tom, že mají dohodu ohledně podpory flotily námořní v Sevastopolu u Černého moře a že to v podstatě vlastně jenom mm, teda podporují všechny ty nebo snaží se rozptýlit ty obavy ohledně bezpečnosti této flotily. Proč zde není žádný závazek chránit tuto dohodu, to znamená tak, aby tato flotila tam zůstala do roku 42. Údajně tam byly určité pochybnosti ohledně této smlouvy. A dneska bylo řečeno na základě toho, co jsem si přečetl, že Čína podporuje pouze ruské stanovisko. Je to, jak je to významné? Kromě toho, že mm, to, co se děje na půdě OSN, vypadá trošku jako ztráta času. Děkujeme a nyní paní Lubčeva na slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli dovolíte, budu hovo- hovořit bulharsky. Vážený pane Tarasiuku, my se Eh, vidíme, sledujeme neustálou eskalaci situace, i přesto, že jsou zde, že máme k dispozici různá usnesení, mm, deklarace ze strany Evropské unie. Ovšem, já si myslím, že bych bych vám chtěla říct si následující věc. My se zde necítíme nějak rozdělení, my jsme všichni přáteli vašeho lidu a cítíme solidaritu s vaším lidem a měli bychom projevit tuto solidaritu konkrétnějším způsobem, měli bychom být garantem míru a mírového řešení tohoto konfliktu a zároveň se snažit o ochranu teritoriální integrity a míru. Zároveň samozřejmě bránit práva všech menšin. Toto je hrozba a proti tomu musíme rovněž bojovat. Dovolte jednu otázku. Myslíte si, že jazykový zákon je dobrým přístupem v této situaci? Ano, samozřejmě, že můžeme uvažovat o sankcích, ovšem sankce nesmí dopadnout na občany Ruska, Ukrajiny nebo občanské unie, protože občané jako takoví nejsou odpovědní za tuto krizovou situaci. Podle mého názoru Ukrajina se stala politickým strategickým problémem zásadního významu. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A rád bych poděkoval panu Taras Jakubi za to, že mezi nás dneska přišel, za to, že nám vysvětlil mnoho věcí a dovolte, abych vám vyjádřil rovněž podporu z mé strany, solidaritu pro vaši vládu v Kijevě. A domnívám se, že mezinárodní společenství by mělo udělat vše, co je v jejich silách, aby deeskalovalo celou situaci. Já jsem dneska hovořil po telefonu s mými přáteli na Krymu. Situace přímo na místě je závažná. Je to psychologická válka. Jde o strach, obavy. To vše se šíří na Krymu. Lidé nedokonce nemohou opustit tento polostrov a to, že nereagují na provokace, to je velice dobré, protože samozřejmě vojenská eh, intervence by se tím zhoršila. Rusové samozřejmě zde mají určité výhody, tvrdí, že chrání místní ruské obyvatelstvo v Sevastopolu zase eh, žádají garance až do roku 42 prosím můj dotazní zda Kijev potvrdí tyto garance. Děkujeme za slovo. Děkuji. Pokud jde o tu ruskou invazi, tak eh, jak tomu mám určitě pár otázek. Eh, abychom si udělali co nejjasnější představu. Myslíte si, že bychom měli, jako požadoval předseda mé frakce a jak požadují různé diplomatické složky, že bychom měli zahrnout Rusko do politického dialogu vzhledem k tomu, že sankce vůči Rusku nebo izolace Ruska za současného stavu, kdy si uvědomíme, že Rusko je skutečnou velmocí, že by to mohlo vést k ještě k větší eskalaci násilí a že by to byla slepá ulička, to je tedy první věc. A za druhé, myslíte si, že je možné, že Ukrajina znovu tedy přijme legislativu, která bude hájit práva menšin a dále. Jak se díváte na ty demonstrace pro ruských obyvatel na eh, Krymu a potom eh, jak eh, se díváte na to, co se děje v Sevastopole na Krymu, jak, co se tedy děje z hlediska vojenského? Děkuji. Thank you, president. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že to je jasné, to, co, k čemu došlo na Ukrajině, všichni to víme. Já jsem velice vděčný za to, že pan Tarasiu k nám představil celkový obrázek o této situaci. Rusko mm, ovšem pokud je o pra- demokratické, demokratickou praxi lidská práva, tak tam to jim velice neleží na srdci. Takový typ eh, diktátorství v podstatě hájí pouze své národní zájmy. Čili udělali konkrétní kroky, aby bránili své národní zájmy. A my prostě bychom neměli měnit Rusko. My nemáme ani moc, ani vůli to udělat. Ovšem můžeme pomoci Ukrajině. I když musíme zároveň si uvědomit, za jakou cenu. My nemůžeme a doufám, že ani nebudeme pomáhat vojensky. Můžeme pomoci politicky. Docela hodně. A zároveň ekonomicky. Rovněž velkým dílem poskytno za předpokladu, že členské země jsou připraveny takto jednat. Jsme skutečně připraveni? Tarašuk. Děkujeme. Pan Tarasjuk má slovo. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval. Abych vám poděkoval za vaše velice zajímavé dotazy, za projevený zájem. První otázka. O co jde Putinovi? Zda chce převzít kontrolu nad Krymem, nebo nad východem naší země, nebo dokonce nad celou Ukrajinou. Já odpovím na tvůj dotaz na základě posledních informací, které mám k dispozici na základě našich oficiálních představitelů Rusové mají své vojenské složky, v, přesunuli je do Charkova, Něcka, přes naše východní hranice do oblasti Loransk. To je velice vážná situace. Já jsem vyjednával s Rusy ještě v tom období, kdy jsme byli právně společně spojeni ve Sovětském svazu. Mohu vám říct, že na základě těchto jednání následující věc. Rusové nikdy nebudou mm, spokojení pouze s, s, s nějakým jedním nebo jiným malým ústupkem ze strany Ukrajiny. Ne, jediný ústupek se kterým by byli spokojeni kontrola nad celou Ukrajinou. To je jediný možný ústupek v jejich očích. Zároveň bych rád řekl následující. Byla to pouze Ukrajina mezi bývalými sovětskými republikami, která celá tato léta odolávala tomu, aby byla podřízená ruské kontrole. Pouze Ukrajina vedla svou vlastní zahraniční politiku ze všech těchto postsovětských zemích. Čili to je rovněž částečně odpověď na tvůj dotaz. A jak Putina zastavit v těchto záměrech? Můžeme ho zastavit dvěma způsoby. První, jeho vlastními lidmi, a no, k tomu dojde. A druhá možnost mezinárodní společenství. Ovšem, tady záleží na tom, jak vážně bere mezinárodní společenství svou odpovědnost v zastavení agresora. A pokud jde o OBSE, my samozřejmě máme určitá očekávání, hm, je to nástroj mezinárodní spolupráce, ovšem zároveň je to organizace, která rovněž do velké míry závisí na ruském ano či ne. To znamená, že jejich manévrovací pole je omezeno. Diplomacie, ano, souhlasíme s tím, diplomacie především Ovšem proč teda Rusové nevyužili této příležitosti a nevyužili diplomatických nástrojů před tím, než eh, došlo k invazi na část našeho území? Sankce. Vy tvrdíte, že by to mohlo mít negativní dopad na občany, ovšem dovolte, abych položil otázku jinak. Bude cena, kterou platí Rusové za invazi na Ukrajinu, příliš vysoká? Myslím si, že to bude mít dopad na všechny, na každého jednotlivce v Rusku, protože to jsou finanční prostředky, které budou muset vzít někde ze sociálních programů, ty, které v podstatě měly být vyplaceny jako sociální dávky ruským občanům. To znamená, že v podstatě to budou finanční prostředky, které vyplýtvají na agresi. Sir Robert byste hovořil o svržení legitimně zvoleného prezidenta Ukrajiny. Mnoho lidí nespochybňuje to, že Janukovič byl zvolen legitimním způsobem. Ovšem někteří lidé a mnoho na Ukrajině si to nemyslí. My ovšem nehovoříme o svržení prezidenta Ukrajiny my musíme hovořit o prezidentovi země. O prezidentovi země, který utekl z naší země nezodpovědným způsobem, ponechal tuto zemi na pospas a neimplementoval závazky, které sám podepsal z 21. února jako dohodu s, opozicí. Elmar Brock byl součástí tohoto týmu, když došlo k podepsání dohody s opozicí. Čili prezident záměrně opustil naši zemi, nerealizoval dohodu, kterou měl realizovat, nepodepsal změny do ústavy, ke kterým se zavázal. Po hlasování v parlamentu došlo k hlasování parlamentnímu, ovšem prezident opustil naši zemi. Čili my se nyní domníváme, že tato osoba spáchala činy, které by mohly být považovány po šetření za zradu. Poté, co podepsal Charkovskou dohodu, kterou já jsem potom předložil parlamentu, návrh usnesení, kde hovoříme o tom, že to, že podepsal tuto dohodu a rozšířil pobyt ruské armády, ruské flotily na našem území až do roku 1942, že, je, že toto samo o sobě je projev velezrady, protože tam nebyla žádná potřeba rozšířit přítomnost ruské flotily na našem území, území po, tom, po mm, období stávající dohody, která platí a která umožňuje jejich pobyt na našem území až do roku 2017. A já osobně si myslím, že je zde velká většina stávajícího ukrajinského parlamentu, kteří by mohli zrušit tuto charkovskou dohodu a umožní Rusku zůstat na našem území až do roku 2017. A pokud jde o postoj Číny, neznám žádné informace, které by mohly být interpretovány takovým způsobem, že Rusko podporuje, že Čína podporuje ruské stanovisko na půdě Rady bezpečnosti OSN Číňané řekli, že chtějí eh, respektovat teritoriální integritu jakékoliv země, to je jediné stanovisko oficiální, které já ze strany Číny znám. Národní menšiny na Ukrajině, jejich práva jsou respektována řádným způsobem a to je hm, rovněž eh, i to, k čemu dospěl vysoký představitel OBSE pro problematiku národních menšin. Můžete ho pozvat na vaše zasedání AFETu, můžete mu položit tento dotaz. Jakým způsobem hodnotí postavení a práva národních menšin na Ukrajině. A pokud jde o jazykový zákon, tento jazykový zákon, který byl předložen našimi politickými Oponenty byl nevyvážený zákon, který bral v potaz pouze situaci mm, Rusů, pouze jejich postavení na úkor mm, většiny na Ukrajině, na úkor Ukrajinců. všem byl to politický konsenzus, prezident, ovšem zatím eh, eh, stávající prezident Eh, zatím to nepodepsalo, všem bylo rozumto, že mm, politické skupiny v parlamentu se spojí a připraví novou verzi jazykového zákona, který by měl chránit národní menšiny a jejich jazyky. Dovolte, abych vám řekla následující věc. Ukrajina je podepsala chartu Rady Evropy o právech menšin, o rovněž jazykových právech, jazykových menšin. A my důsledně plníme ustanovení této charty. Tím si myslím, pane předsedo, že jsem pokryl všechny dotazy z pléna a ještě jednou bych vám rád poděkoval za veškeré projevené sympatie a solidaritu z vaší strany. Děkuji ještě jednou. Děkuji vám. Já věřím, že eh, jsme si vyjasnili eh, všechno to nejdůležitější a eh, budeme později tedy pokračovat a zhruba v 18.30 tady budeme mít zástupce rady, který nám také sdělí stanovisko. Eh, milí Borisi, srdečně ti děkuji za ten čas, který si s námi strávil. A můžeš si být jistý tím, že velká většina tohoto parlamentu je za vámi, jak se konečně ukázalo minulý týden u svalování rezoluce na plénu. Takže moc krát děkujeme a těšíme se na těsnou spolupráci v příštích dnech. Colleagues, let's move on, but before we would be listening to... Uh... Tak, eh, kolegové, budeme pokračovat. A než si vyslechneme pana Mingaraliho, který je zástupcem eh, diplomatického servisu Evropské unie pro střední východ a jich, tak musím vám říci, že nemáme mnoho času, poněvadž ve čtvrt na šest musíme zahájit hlasování. My jsme tedy rozhodli, z tohoto důvodu, že odložíme debatu o Kubě, takže eh, přistoupíme přímo k výměně názoru s panem Mingarelem o Libii. Děkuji, pane předsedo. Těžké přejít od Ukrajiny k Libii, i když situace v obou zemích je trochu chaotická, ale pokusím se. Za dva a půl roku, které uplynuly od eh, deklarace v Libii, ke kterém došlo v říjnu roku 2011, je Libie i nadále nestabilní zemí, Jejíše přechod k demokracii probíhá velmi obtížně, jak všichni vědí. Problém, který je příčinou všech těchto těžkostí, je samozřejmě nedostatek politického vedení. Chybí zde koncensus ohledně jisté cestovní mapy, ohledně toho procesu přechodu k demokracii. Spousta pozorovatelů se chce věnovat pouze bezpečnostní situaci, která je velmi znepokojivá, ale musíme si uvědomit, že bez politické změny není vůbec šance, že se cokoliv vyřeší, pokud je o bezpečnost. Geografické etnické skupiny všeho druhu bojují o kontrolu, o moc, o kontrolu zdrojů a právě to činí situaci ještě nestabilnější, protože vzhledem k tomu, že jsou zde takovéto ozbrojené skupiny, které šíří chaos, tak vůči těmto skupinám nebo proti těmto skupinám stojí nestabilní vláda. Víte, že premiér Zidane je velmi slabý, má problémy zajistit si svou autoritu, pak je zde Národní kongres, který je rozdělen rozpolcen a kromě toho věnuje většinu svého času útokům na vládu a na premiéra Zidana. Jsou zde tito ministři, kteří vyvíjejí neustálý nátlak na všechna politická rozhodnutí. A někdo má pocit, že milice zde vyvolávají nesoulad a problémy, protože zde dochází k únosům a tak dále, ale to není ten jediný problém. Pokaždé, když se mm, začne jednat o nějaké věce, nějaké důležité problematice, tak eh, milice začnou jednat, nebo tyto, tyto ozbrojené skupiny začnou jednat. To byl případ třeba Isolation Law. Víte, že ozbrojeným skupinám se to podařilo prosadit a znamená to, že všichni politici, nebo jejich rodiny, které byly zapojeny do Kadáfiho režimu, Teď jim tedy hrozí, že budou vyloučeny z jakýchkoliv veřejných a oficiálních pozic. A kromě toho, zde téměř neexistuje žádný státní aparát. V některých zemích eh, je slabá vláda, v některých zemích žádná vláda není a tady není žádný státní aparát, protože po 42 let Kadáfího diktatury státní administrativa hrála velmi omezenou roli, takže zde není státní aparát, který by mohl nahradit neexistující vládu, či který by mohl zastat slabou vládu a pomoci jí. To vše samozřejmě vytváří příznivé podmínky k tomu, aby populace vůbec nedůvěřovala politickým institucím. A v tomto institucionálním a politickém váku je prostor pro všechny ozbrojené skupiny a různé dobrodruhy, kteří zde mohou sehrát svou roli. Není zde tedy bezpečnost a vzhledem k tomu, že zde není bezpečnost, tak zde máme politické uh, únosy a vraždy, především v regionu Bengázy. Dochází tedy k únosům, jak k únosům, u kterých se požaduje výkupné, tak i k politickým únosům. Pravidelně se obsazují ministerstva a tato obsazování ministerstev brání těm několika úředníkům, kteří tam jsou, aby pracovali. Kromě toho Hospodářská situace země je čím dál nestabilnější vzhledem k situaci eh, v přístavu a vzhledem k tomu, jak to vypadá eh, s těžebními plošinami. Co může tedy udělat mezinárodní společenství v této situaci? Co může udělat Evropská unie? V politické oblasti především a potom v bezpečnostní oblasti je třeba určitých kroků. V politické oblasti je nutné, aby ustavující schromáždění začalo pracovat, aby začalo pracovat co nejrychleji, vzniklo před několika týdny. Nebude to, nebude to opravdu snadné, protože několik eh, míst nebylo vůbec obsazeno, několik křesel. To znamená, že toto schromáždění nebude úplné a někteří toho zneužijí a budou uh, spochybňovat jeho legitimitu. To je první věc. Druhá věc je, že musíme podporovat národní dialog, který povede k národnímu usmíření. Je důležité, aby prostřednictvím národního dialogu hlavní představitelé země, především hlavní strany a hlavní představitelé občanské společnosti mohli vážně a v klidu diskutovat o hlavních politických problémech, kterým země v současné době čelí. Dále je třeba přesvědčit, pokusit se přesvědčit úřady, to znamená vládu a Národní kongres, aby byly inkluzivní, to znamená, aby združili všechny politické síly a aby veškerou občanskou společnost zapojili do práce na ústavě. Tento proces musí začít už velmi brzy. Evropská unie se shodla na určitých klíčových eh, signálech, které jsme vyslali k politickým silám v této zemi. Je důležité, abychom také rozhodně podpořili misi OSN, která dělá velmi nevděčnou práci ve velmi obtížných eh, podmínkách. Tarek Mitriv je skutečně eh, skvělou osobou, skvělým člověkem na svém místě a my ho musíme podpořit všemi silami. A je důležité také, abychom vedli neustálý dialog jak s premiérem, tak i s hlavními ministry a představiteli Národního kongresu. Abychom eh, mohli ovlivnit jejich rozhodnutí, musíme také pracovat na otázkách eh, lidských práv. Ta zdaleka nejsou dodržována v Libii, především ve vězeních, kde jsou ještě drženi vězni, kteří neprošli žádným soudem a kteří jsou tam drženi v nelidských podmínkách, v nepřijatelných podmínkách, takže je třeba vést dialog o lidských právech s libijskými úřady. Musí proběhnout také co nejvíce návštěv na vysoké politické úrovni, na úrovni vysokých úředníků. Musíme vést debatu na Radě pro zahraniční věci a také jsme navrhli znovu zahájit jednání o rámcové dohodě který byl přerušen v roce 2011 na začátku revoluce. Je třeba pokračovat v těchto jednáních, aby se normalizovala situace v této zemi, aby tato země byla považována za normální zemi a aby Libyjci měli globální náhled na to, co jim může nabídnout Evropská unie a jednání o rámcové dohodě je v tomto smyslu tím nejlepším, co můžeme udělat. Takže se snažíme co nejrychleji znovu zahájit jednání. Já jsem se setkal před týdnem asi s 30 Libíci zde v Bruselu a dlouze a široce jsem jim vysvětloval, co jim může Evropská unie nabídnout v rámci této dohody a myslím si, že velmi rychle o něj projeví zájem o jednání o této dohodě. Pokud jde o bezpečnost, to můžeme udělat ve spolupráci s našimi hlavními mezinárodními partnery. Za prvé odzbrojení a znovu začlenění ozbrojených skupin do společnosti, do občanské společnosti, to je tedy priorita. Nicméně tyto ozbrojené skupiny nejsou vůbec nakloněny tomu, že by se nechali odzbrojit, pokud zde nebude fungující policie a armáda hodná tohoto jména. Takže pracujeme na výcviku policistů a vojska. Unie má důležité projekty na školení policistů a některé země v rámci takzvaného G8 Compact a v rámci NATO pracují na výcviku vojáků. Máme asi 15 tisíc vojáků, kteří by měli být proškoleni, procvičeni takovými zeměmi, jako je Itálie, Francie, Spojené království, Turecko, Spojené státy a doufáme, že v následujících měsících bude možno proškolit a vybavit vojáky, aby zde byl nějaký základ, nějaký zárodek libijské armády. Pracujeme také, nebo snažíme se pracovat s libyskou policií, ale je to složité, protože je těžké najít nějakého spolehlivého stabilního partnera na libyské straně. Za třetí musíme pomoci kontrolovat jejich hranice. Víte, že máme svou misi IUBAM, máme asi 50 eh, evropských odborníků, kteří jsou na místě a kteří se snaží školit eh, Libijce, aby byli schopni kontrolovat eh, své hranice, 50 eh, expertů tomu asi úplně nepomůže, protože Libie má 6 eh, tisíc kilometrů hranic, 4 tisíce to je pozemní hranice, 2 tisíce to je mořské, mořská hranice a musíme pracovat i s dalšími státy, například se spojenými státy. Další prioritou je pomoci jim lépe spravovat sklady zbraní a munice. Víte, že je tam spousta různých skladů zbraní všude po celé Liby a my jim musíme pomoci, aby je dostali pod kontrolu, především, aby se posílila bezpečnost v Libii a také chceme zabránit tomu, aby právě přítomnost těchto zbraní v Libii nevedla k destabilizaci celého Magrebu a celého Sahelu. Na tom velmi pracujeme, velmi se do toho zapojila Británie a také Američané a my se skromně snažíme hrát svou roli. Aby to vše mělo nějaký smysl, pane předsedo, tak je třeba pracovat také s jejich sousedy a proto se snažíme zasadit naše úsilí o spolupráci s Libií do širšího kontextu. Zapojíme do toho Mali, Mauretánii, Čát, Niger, ale chceme také, aby všichni naši magribští sousedé do toho byli zapojeni, především Alžířané, Maročané, Tunisané. Dále třeba posílit koordinaci hlavních mezinárodních aktérů a to bude cílem zasedání, které proběhne ve čtvrtek v Římě na ministerské úrovni. Samozřejmě doufáme, že tato ministerská schůzka v Římě umožní podpořit eh, politické změny za odpovídající podpory mezinárodního společenství a doufáme také, že ta římská schůzka nám umožní lépe rozdělit úkoly v rámci mezinárodního společenství, abychom si jasně řekli, co je třeba udělat prioritně, abychom obnovili bezpečnost a stabilitu v této nešťastné zemi. Děkuji. Oh, um, Sir Robert. Chairman, what a joy it is to see Eh, pane předsedo, jsem eh, velice rád, eh, že vás tady vidím. Děkuji vám mnohokrát za vaše vysvětlení. Mám tři otázky. Vzhledem k tomu, že parlamentní fungování zase není takové, jak bychom si přáli, dovedete si představit v podstatě někoho, eh, řekněme, nějakou silnější ruku v podstatě eh, jako diktátora, jakoby řešení. Dále, jestliže tedy eh, ten parlament nefunguje tak, jako bychom si přáli, tak co jako Evropská unie děláme pro to, abychom je vedli k demokracii, tedy tím, že budeme předávat know-how Eh, jak se demokracie dělá, co tedy můžeme udělat pro to, aby to tam fungovalo. A ještě poslední bod. Eh, méně důležitý bod, než je třeba ztráta životu a nezávislost justice, ale Eh, důležité je to taky. Eh, v Libii se eh, nacházejí historické monumenty, také různé válečné hroby z konfliktů a ono všechno je to velice důležité tím či oním způsobem. Co se dělá, co se už učinilo pro jejich ochranu? Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Dnes mohl jsem poslouchat ty první úvodní vteřiny vašeho vystoupení, takže jsem to možná úplně nepochopil. Ale jestli jsem to pochopil správně ten konec, takže ta římská schůzka by měla posloužit k tomu, aby se lépe koordinovaly jednotlivé strany, které se účastní řešení situace v Libii. Mě by zajímalo, jak jsou koordinovány členské státy, které tam pracují, protože několikrát jsem už slyšel, že zde v tomto parlamentu se někteří kolegové stěžovali na nedostatek koordinace a na nedostatečnou spolupráci mezi členskými státy. Takže by mě zajímalo, jak se na to díváte vy. A potom, už jsem říkal, že jsem neslyšel ten začátek, ale spousta lidí se shoduje na tom, že problémem Libie je ta veliká balkanizace země. To je země, kde je spousta kmenů a tyto kmeny sami o sobě jsou ještě velmi hluboce rozděleny, takže je zde tedy to institucionální vákuum a potom ty zcela neuvěřitelné rozkoly. Je velmi těžké jim vládnout. Dříve jim vládl Kadáfi železnou pěstí a teď je to zcela nemožné, takže je trochu překvapující, že když předtím zde byla takováto jednota, teď je zcela nemožné této jednoty dosáhnout a překonat ty rozkoly. Takže mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Myslíte si, že je skutečně nemožné dospět k určitému pocitu sounáležitosti mezi těmito kmeny, které stojí nejen tedy jeden proti druhému, ale které jsou rozpolceny i uvnitř v různými eh, rodinnými klany a tak dále. Děkuji. Pan Graham, prosím. Thank you, uh, chairman. Chairman, I'd like... Děkuji, pane předsedu. Také já bych rád eh, poděkoval za prezentaci. A jestli by mohl trošku něco více říci o tom, eh, co myslel, že tady parlament by se měl pustit do práce. Já nevím, jestli nechce, ale spíš jestli může nebo nemůže, poněvadž eh, není to tak dávno, co bylo zautočeno na jeho budovu a poslanci se museli stáhnout do hotelu. A ty útoky jsou tam na denním pořádku. Mě by zajímalo, co víc může udělat Evropská unie proto, aby mu pomohla právě eh, jak si vykonávat svoji funkci a kontrolovat situaci. Taky mě zajímalo, jak je to se zdroji. Před rokem či dvěma eh, jsme si mysleli, že příjem z prodeje ropy a plynu bude dostatečný na to, aby se Libie mohla zrekonstruovat. Nicméně zdá se, že tomu tak není, že se tam bojuje o ropu. Jaké stroje tedy má Evropská unie a jak bychom je porovnali se zdroji, které jsme měli k dispozici eh, v době konfliktu. Je to tak, že dnes eh, dáváme Libii méně než dříve, než třeba před rokem a mm, budeme schopni tímto způsobem docílit uklidnění situace? pan Kreisdorfer. Děkuji vám, děkuji vám také za prezentaci, která je velice zajímavá. Chtěl bych navázat na kolegu Milana Mouna. Tam také chybí struktury a de facto přibývá různých takových mm, lokálních náčelníků. A nevíme, co z toho bude. Čili je to skutečně tento trend a je také eh, pravda to, že to vypadá, že by se mezinárodní společenství stahovalo. Tady de facto se nic eh, moc neděje, kromě tedy eh, ničení chemických zbraní. zbraní. Čili není to náhodou tak, jako bychom Libii ztráceli ze zřetele, z radaru? Very much. So... Many thanks. First of all, uh, Děkuji za slovo. Nejprve se dovolíte odpověď na otázky pana Roberta ano, teda ta snaha o silné vedení v Libii. Já myslím, že ano. Já myslím, že to vidíme. Ta snaha po právu, pořádku, protože jistě si dovedete představit, že místní obyvatelstvo prostě již má dost života v těchto podmínkách a této situace. Jejich životní podmínky se kvůli chaosu zhoršují a je jasné, že je zde silná vůle pro návrat k právu, k pořádku. Můžeme nastolit právo a pořádek bez diktátora? Já doufám, že ano. A podle mého názoru ty zkušenosti s přechodném období v různých zemích světa poukazuje na to, že i v hrozných podmínkách Libie se nachází v šílených podmínkách, protože nejde pouze o to, že zde neexistuje politická třída, ale že zde neexistuje ani státní aparát eh, absence tohoto aparátu. A když to zkombinujeme, tak to jsou opravdu ty nej, nej, nejšílenější podmínky pro jakýkoliv proces hm, přechodného období. Všem ti, kteří vedli revoluci, byli by samozřejmě, že by chtěli nastolit právo a pořádek bez nového diktátora. Potrvá to nějakou dobu? Ovšem, myslím, že se že tohoto cíle dosáhnou. Co bychom mohli udělat, to je druhá otázka, pomoci jim nějak mm, je navigovat. A nyní vlastně tím odpovíme na otázku pana Watsona. My již od konce konfliktu tam máme 130 milionů eur, které jsme nabídli například do veřejné zprávy, do stavebnictví, do um, reformy policejních složek, justice, posílení rozvoje občanské společnosti. Ovšem není jednoduché tyto projekty realizovat na místě, protože, jak jsem se o tom zmínil, nemáme ehm, v těchto našich rozhovorech stabilní protějšek ehm, tak jak jsme to například viděli tu situaci před 30 lety v Polsku nebo v Československu nebo ehm, na západním Balkáně před 15 lety, to, co jsme viděli tam, ta veřejná administrativa správa neexistuje, čili pro nás je nesmírně obtížné pomáhat v těchto projektech. My samozřejmě děláme vše, co je v našich silách, abychom poskytli určité vedení v tomto přechodném období v rámci těchto projektů. Samozřejmě, že je zde i potřeba ochrany menšin, to děláme a zároveň zajistit to, aby ti, kteří jsou zadrženi v současné době bez spravedlivého soudního procesu, aby mohli buď teda být souzeni nebo eh, propuštěni co nejdříve. Na tom rovněž pracujeme. Pane Milane Mone, zdá se, není problém koordinace mezi členskými státy v jednotlivých akcích v Libii. Prostě ano, my prostě musíme opravdu um, se mm, snažit dosáhnout tu koordinaci. Já upřímně řečeno prostě nás to nepřekvapuje. Tam zde samozřejmě e, je obrovský problém, protože je zde hodně nerostného bohatství, samozřejmě možnosti velikých kontraktů, jsou zde možnosti samozřejmě určitě konkurenční síly a tak dále. Ovšem, samozřejmě musíme respektovat podmínky všech těchto kontraktů, velkých kontraktů v různých oblastech, ale zároveň zajistit to, aby členské státy a evropské instituce, aby skoordinovaly své činnosti, Mm, konkrétnější způsobem, tak aby to mělo dopad na reformní politiky, konkrétní dopad a zároveň i na bezpečnost. A já si myslím, že jsme dosáhli v posledních měsících určitého pokroku v této oblasti. Zatím ta situace není ideální, musíme bojovat eh, za tuto koordinaci. Ovšem, ano, já doufám, že pokud budeme mít dostatek energie a vůle, tak situaci na místě zlepšíme. Jistě máte i pravdu. Ano, ten faktor jednotlivých kmenů, to rovněž toho rozdělení ano, to je rovněž eh, zásadní. Proč se to Kadáfi mu dářilo lépe než nám? Hm, to nějak ovládá. No, no, pro diktátora je to asi jednodušší než pro nás, aby se nějak dohodli tyto kmeny, než pro demokratický režim. To není žádným překvapením. Je pravda, ano, je zde mnoho kmenů, kteří mi soubojují, kmeny, které se organizují na ge- mm, geografickém základě. Jistě víte, že milice Zinta na Misrata jsou nesmírně silné, že se organizují na etnickém základě. Jistě víte, že zde máme Amazigy, Tuaregy, Tebu, kmeny, které nechtějí se zúčastnit mm, referenda o ústavě, o ústavodárním shromáždění a tak dále. Čili je zde ano obrovský problém právě, který vyplývá z toho kmenového základu. Hmm, no, samozřejmě tím pádem se ten inkluzivní proces ještě stěžuje a poukazuje to jasně to tak vláda, parlament, pokud chtějí skutečně udělat jakékoliv konkrétní kroky, budou muset udělat nějaké inkluzivní kroky, tak aby se všichni podíleli na tomto demokratickém přechodném procesu. Pane Vocene. Vy jste hovořil, ano, to je parlament ten pracuje ovšem, je neustále, na něj vidíme útoky a tak dále. Ano, ze strany milici a tak dále. Proti, vidíme ty útoky proti parlamentu, oni tomu říkají vš, národní kongres, proti vládě tyto útoky. Ovšem, v parlamentu rovněž bojují neustále mezi sebou. V podstatě každý den tam dochází k útokům, téměř každý den na premiéra Zidana. Právě proto my musíme požadovat po poslanci, aby byli zodpovědnější a aby jednali v zájmu celé země. Pan Kreisdorfer zda Libie je ještě pořád naší prioritou, musí být naší prioritou, protože pokud by Libie se změnila na nějakou černou díru, tak tu, <laughs> zítra tak uvidíme obrovský dopad na Evropskou unii, pokud jde o uprchlíky, nelegální uprchlíky, organizovaný zločin a tak dále. Čili my nemáme žádnou jinou možnost, jenom skutečně udržet Libii jako jednu z našich priorit. A já si myslím, že naši političtí vůdci to dělají. Děkujeme. Jestli dovolíte pouze pouze ta otázka dědictví, historického, kulturního, památky a tak dále. Upřímně řečeno, my o tom často nehovoříme, já netvrdím, že to není problém. My samozřejmě věnujeme určitou pozornost této problematice. Ovšem, pamatuji si, že asi tak před dvěma lety kdy jsme hovořili o rámcové dohodě s režimem Kadáfiho. Diskutovali jsme právě o této problematice a libijské úřady v tom období nás požádali, abychom mm, jim pomohli v této oblasti řídit toto bohatství v oblasti památek. Ovšem dneska bohužel upřímně řečeno to není prioritou, když jednáme s Libici. Ovšem souhlasím s vámi v tom, že bychom asi měli věnovat větší pozornost eh, tomuto problému. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme. My skutečně doufáme, že ta situace alespoň zde bude pod kontrolou, protože v jiných částech, jak to vidíme, zdá se tomu tak není, v jiných oblastech, čili vám přejeme hodně štěstí a těšíme se na další návštěvu. Děkuji. Um, uh, takže, milí přátelé, nyní nás čeká hlasování v 17.15, takže do 17.15 máme pauzu. Pardon, Damen und Herren, Dámy a pánové, dovolte, abych, abych eh, zahájil bod číslo 7, a to je hlasování eh, k rezoluci o Turecko, o Turecku ke zprávě o pokroku. Eh, paní zpravodajko, chcete to uvést? za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem chtěla jenom říct, že doufám, že SAD dodrží dohodu, kterou máme u těch kritických bodů. Protože se zdá, že v našem parlamentu je to takový proces dát a brát, to znamená, e, musíme všichni dodržovat potom dohody. Je to poprvé, pane předsedo, kdy k takové podobné situaci došlo. A podle, podle mě to není akceptovatelné, aby dohody nebyly plněny. Děkuji, pane předsedo. Socialistická frakce měla pracovní skupinu před zasedáním a demokraticky přijal jiné stanovisko, než které bylo přijato dříve na schůzkách stínových zpravodajů, proto zde máme jiné stanovisko, než to, které bylo původně dohodnuto, ale myslím, že nejsme jediná frakce, stává se to jinde. Děkuji. Eh, žijeme ve svobodném světě, když je to někdy nepohodlné. No a každý z toho má něco. No. Takže hlasování. Pozměňovací návrh 41. Proti. Zdrželi se. Odmítnout kompromis 1 pro. Proti. Zdrželi se přijato 43 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Padesát dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 59 až 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63 pro, pardon, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 je staženo a nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se eh, přijato, 77. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď stovka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103 pro, s ústní změnou pro, proti, zdrželi se přijato, 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže teď 107, ne, 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 106 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale to prověříme. za hlasováním. angenommen. Tak a je to přijato. Kompromis 6 pro. Pardon, ještě 107. 107 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní 126 pro. Proti zdrželi se přijato, 131 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato, nyní 132 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 135 pro, proti, zdrželi se, přijato zřejmě, ale prověříme, je, tedy spíš, spíš odmítnuto. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto zcela jasně. Nyní 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, Ještě jednou 160 pro. Ano, takže, takže 144 chcete prověřit. Protože socialisté hlasovali proti. Ne, tedy my, my nemůžeme prostě Eh, jenom jednoduše a prostě přeskumat hlasování a tím změnit pozici Evropské unie. Tak nic, končím hlasování a stejně to nepomohlo. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 146 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou, kdo je pro 150? Proti, zdrželi se zamítnuto. 158. 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sto šedesát dva pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnu. Ne, tak to musíme. Ještě jedno, 170 D pro. Já jsem se nesoustředil, mluvám se. Tak nic, takže elektronicky. Opravdu si nejsem jistý. Končím hlasování. 8 proti 36. 173 pro. Proti zdrželi se, přijato. 174 pro, ne, 173 jsme přijali. Prověřit, dobře, 173. Tak teď uvidíme, jak silní jsou liberálové. 174 dafür. 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178 na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijato, kdo je pro druhou část, proti, zdrželi se. Prověříme, poněvadž eh, socialisté vypadají poněkud nejistě. Jaké je číslo toho pozměňovacího návrhu, protože nám vypadlo tlumočení? Druhá část 178. Kontrola. 178. Druhá část. Elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 179 pro. <laughs>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 Tak to bylo zamítnuto. Takže kompromis 12 pro. Ne, 191 jsme právě odhlasovali. Ano, máte pravdu, tak 189 jsme zapomněli. znamená, že to bylo zamítnuto 191, tam teda kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. To nepomohlo. Kompromis 12 pro, proti zdrželi se přijata e, 196 pro, proti zdrželi se zamítnuto, Není 199 pro,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 proti, zdrželi se přijato. 210 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Nebylo to jasné. 210. Er ist geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti 26. 211 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 14 pro, proti zdrželi se přijato, 223 pro, proti, zdrželi se přijato, 224 pro, proti, zdrželi se přijato, 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 234 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 231, 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 233. To nám odpadlo. mein Päckchen ist die andere äh, Seite herum geheftet. Ano, mě to špatně sešpendlili. Wahrscheinlich ein arabischer Mitarbeiter gewesen. Antrag 238. 238 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout 239 pro. Proti zdrželi se zamítnout za 240 první část pro proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 242 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 243 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 246 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 16 pro, proti zdrželi se přijato, 250 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16a pro, proti, zdrželi se přijato. 261 e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 267 pro, proti, zdrželi se Přijato 276 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 275 e, pro, proti zdrželi se přijato. Zamítnuto. Opravuje se předseda. Dvěstě sedmdesát pět. 269, o tom jsme ještě nehlasovali. 268 jsme. Takže kdo je pro 268 proti, zdrželi se zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 272 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 273 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 278 pro,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 289 prověříme. No, classical Tak a je to zamítnuto 13 proti 33. 292 eh, pro. Ne, pardon, 290 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 292 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 305 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 306 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 307 pro, proti, zdrželi se přijato. 309 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 309. Končím hlasování a je to zamítnuto. 310 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 311 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 311. Takže prověříme. Ne? Ne, opět někteří socialisté změnili názor, no. A bylo to zamítnuto. Takže končím hlasování a je to skutečně zamítnuto 11 proti 32. 312 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 315 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato, nyní 326 pro, proti, zdrželi se přijato, 327 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 337 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Adav? Ano, děkuji, vážený pane předsedo. U 338 bych rád požádal o oddělené hlasování. Hovoří se tam o tom, že chceme, aby nový parlament a komise revidovala integritu a možnost dlouhodobého a otevřeného procesu přistoupení, kde Evropská unie a Turecko, ve kterém se obě dvě strany angažují již dlouhá léta. Tečka a druhá část by byla, by, tu bychom odhlasovali samostatně. Vážený pane předsedo, my máme ovšem obvyklá pravidla a tam rozhodujeme předem, zda chceme mít takové hlasování po částech. Mandát ví, že my jsme proti tomu pozměňovacímu návrhu, ovšem pokud chce, aby jsme to dvakrát teda mm, neodhlasovali, tak můžeme. Je recht, ne? No? Also im Prinzip wollten aber. Geoffrey, uh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew, schön, Andrew. Já to chápu, ovšem musíme respektovat pravidla. Pokud je to prostě zamítnuto, no, tak je to zamítnuto. Budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh? 338. Kdo je proti? Kdo je? and who accepts it? <laughs> who is in favor? Je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamít, přijato trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato č, pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto šest pro, proti, zdrželi se, prověříme šestku. Zahajuji hlasování.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 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, prověříme 14. Končím hlasování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 zdrželi se přijato. 21 pro. Prosím? 20 kontrola, dobře. Prověříme 20. Končím hlasování. A je to přijato 35 proti 13. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 24 a 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato, ale prověříme závěr hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 19 proti 30.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 A chtěl bych také poděkovat Rie za to, jak se zhostila tohoto těžkého tématu. Podařilo se ti dát dohromady většinu a vzhledem k tomu, že už nekandiduješ, je to tvoje poslední zpráva o Turecko a já ti děkuji za práci, kterou jsi tady dělá celá ta léta. Děkuji. Vážený pane předsedo, ano, je to vždycky náročné, když jste zpravodajem pro Turecko. Všem ráda bych poděkovala všem kolegům. Všem kolegům nejenom za dnešní den, ale především dnes. Za to, že jsme nakonec opravdu dodrželi to, na čem jsme se dohodli v posledních několika týdnech. Bylo to zásadní, aby za všechna ta léta, když jsme připravovali tuto zprávu o Turecku, že jsme byli schopni nalézt dohodu mezi námi zde v Evropském parlamentu. Díky tomu se díváme na Turecko jako na kandidátskou zemi, jednáme s nimi musíme k ním přistupovat otevřeným, férovým způsobem. Ano, je zde mnoho kritiků, především v letošním roce, ovšem náš postoj je vždycky otevřený a férový a já doufám a doufáme v reformy v této zemi, protože pokud chtějí být prosperujícím státem, reformy jsou zásadní. Takže ještě jednou bych ráda poděkovala všem kolegům, především Matěji a ostatním, kteří Prostě měli sice jiný pohled na některé věci, ale přesto jim děkuji za konečný přístup. Děkuji. No, si myslím, milá Rio, že v podstatě nám nemusíš říkat, protože mnoho z nás prostě mělo jenom strach hlasovat jinak. Dostáváme se k dalšímu bodu a to je téma vysílání a Evropa. Pane zpravdaji, eh, vidím, že eh, jste už eh, zase v pořádku. V našem věku skutečně není hodno jezdit na kole. Dávám slovo Seru Grahamovi. Já se omlouvám, že jsem se nemohl zúčastnit jednání výboru minulý týden. Bohužel, teda jsem byl v nemocnici po té nehodě, ovšem kolegu ty to jistě potěší, že bicykl z toho vyvázel bez jakéhokoliv šrámu. Zenkám Valenovi bych ráda poděkoval, rovněž všem stínovým za spolupráci. Je zde mnoho kompromisních návrhů, pane předsedo, které máme na stole. Všechny tyto návrhy já podporuji. Je zde pět ústních pozměňovacích návrhů, které máme rovněž na stole. Tam nemám žádné výhrady od dvojky po pětku. Problém je u návrhu, u mm, názvu to, této zprávy a pokud vím, pane předsedo, Běro a výbor eh, po té, co to navrhli a konference předsedů to odsouhlasila, tak pokud jsem správně to pochopil, tak nemůžeme předkládat pozměňovací návrh k tomuto názvu, že můžeme to změnit, tento název, pokud pan předseda požádá o Eh, schválení konference předsedů. Proto bych rád požádal, vážený pane předsedo, aby ten nový název eh, byl, protože jiný, protože tam je konsenzus. To znamená, že by to bylo doporučení Radě komise a SVČ ohledně role eh, sdělovacích prostředků a projekci hodnot Evropské unie v budoucnosti. Já doufám, že výbor bude připraven schválit takovou změnu a doporučit to konferenci předsedů. Tím pádem bychom mohli nalézt konsensus již přímo u nás ve výboru. Děkuji, pokusíme se. Eh, myslím, že eh, není důvod to nepodpořit. Má to stejný smysl, poněvadž e, smysl zůstává stejný, jenom došlo k určitému jazykovému nedorozumění. Takže no, tak to uděláme, abychom to neřešili složitým způsobem. Takže kdo je pro tento nový titul? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme pozměňovací, tedy kompromisu číslo 4, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Nyní 58-59, eh, kdo je pro, proti zdrželi se, prověříme. Tak ještě chvíli počkáme. Teď je eh, konec hlasování, zamítnuto 13 proti 26, 62 je pro. Eh, zdrželi se přijato kompromis 5 pro, proti zdrželi se přijato a tím se dostáváme k návrhu 84-85. Ano, je to tak. 84-85, kdo je pro? proti zdrželi se přijato, 86, 87 pro, proti zdrželi se přijato, a nyní 89, 90 a 91 pro, proti, zdrželi se přijato, při tak silném autorském týmu se to nemohlo eh, odmítnout. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato. Nyní 98, 103, 104 pro, proti zdrželi se přijato. Nyní ústní jednička pro, proti zdrželi se zamítnuto. 105 mm, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti zdrželi se přijato, 106, 107 pro, proti zdrželi se přijato, 108 pro, proti zdrželi se přijato, 109, 110 pro, proti zdrželi se. Prověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto 15 proti 27. 111 pro, proti zdrželi se přijato, 113 pro, proti zdrželi se přijato, 114 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se prověříme, ale já myslím, že to bylo odmítnuto. To bylo 29, že? Nyní 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31, 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50-51 pro, proti zdrželi se přijato, 52 pro, proti zdrželi se přijato, 1 pro, proti zdrželi se přijato, 2 pro, proti zdrželi se přijato, 3 se nehlasuje, takže 4 pro, proti zdrželi se přijato, 6 pro, proti zdrželi se přijato, 7 pro, proti zdrželi se přijato, 8 a 9 pro, proti zdrželi se přijato, 10 a 11 pro, proti zdrželi se přijato, 12 a 13 pro, proti zdrželi se přijato, teď 15 pro, proti zdrželi se přijato, 16 pro, proti zdrželi se přijato, ústní pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování. a máme 37 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Přijato. Jste to smazím. Number six. Wir kommen zur Abstimmung des Berichtes Kowal. A nyní eh, Kovalová zpráva a zpráva tady není pan Tenok. Pan Koval tady dnes být nemůže, ale všechny ty kompromisy byly úspěšně vyjednány a já bych tedy navrhnul, abychom okamžitě přistoupili k hlasování, pane předsedo. Let's start. Ano, tak začneme. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 78 pro, proti, zdrželi se přijato. no, 79 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto prověříme. jeho pochykávání. Toto. Eh, končím hlasování. tak ještě chvíli. Ano, tak eh, pan Severino samocený. 80. 80 pro. Pardon, kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato a nyní 84 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato a nyní 93 pro, 93 tady tak se to píše, kde pro 93, proti, zdrželi se zamítnuto a dále 98. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti zdrželi se přijato 102 pro, proti zdrželi se přijato 200, ne, kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato 253 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 9. Kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijato. Nyní 256 a 116, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A abgelehnt, 117. 117 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 118 první část pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se Přijato. Prověřit? Dobře, prověříme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Das ist a je to schváleno 23 proti 12. 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 258 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 119 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 10 pro, proti zdrželi se přijato, 133 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 262 pro, proti, zdrželi se. 262 to bylo pro, proti, zdrželi se přijato, 263 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 13 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 14 pro, proti zdrželi se přijato, 160 pro, proti zdrželi se přijato, 161 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 15 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 16 pro, proti zdrželi se přijato, 268 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 17 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 20 pro, proti zdrželi se přijato, Nyní 198 pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 199 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 200 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 201 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme 201. 201. 201. Stimmt. Končím hlasování a je to zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se přijato. 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 210 pro, proti, zdrželi se přijato, 211 pro, proti, zdrželi se přijato, 212, 272 pro, proti, zdrželi se přijato, 214 pro, proti zdrželi se zamítnuto 215 pro, proti zdrželi se přijato 273 pro, proti zdrželi se přijato 216 pro, proti zdrželi se přijato 217 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Prověříme 217. Hlasujte. hatten 273 angenommen. ja, ja, war angenommen, war angenommen. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A je to zamítnuto 15 proti 25. 274 pro. Takže 274 pro, proti, zdrželi se, přijato. 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 224 pro, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 276 pro, proti, zdrželi se přijato. A myslím, že už 226 jsem se dopustil chyby. Prosím vás, 226 můžeme odhlasovat znovu? Pro? Proti? Zdrželi se? A je to přijato. Já myslím, že jsem řekl zamítnuto. 276 byl přijat a není kompromis 18 pro. Proti zdrželi se přijato. 231 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 232 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro. Proti zdrželi se přijato. Teď máme 200. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 233 pro, proti, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 234 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 235 pro, proti, zdrželi se přijato,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 Ah, to je mistake Takže 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 a 243 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se přijato, Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 61, ne, ne, 62, 62 to má být pro, 62 pro, proti, zdrželi se přijato, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 245 pro,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 a nyní eh, závěrečné hlasování. Závěr hlasování. Končím hlasování a je to přijato 36 hlasy, proti byly 2, 2 se zdrželi. Pane Tenok, prosím, poblahopřejte naším jménem panu Kovalovi. Dostáváme se eh, k stanovisku k Kyotskému protokolu, kde je pro, pardon, elektronicky zahojí hlasování. Končím hlasování. mit 34 zu 1. A je to přijato 34 hlasy proti byl 1, 2 se zdrželi. Wir haben jetzt A teď máme 15 minut pauzu a poté 10 minut pauzu a, po, a poté přijde Pierre Vimo a dá nám zprávu o jednání ministr, Rady ministrů o Ukrajině. Ano, pane předsedo, já bych chtěl říct si kolegům, že zdá se, že Rusové stanovili lhůtu eh, pro to, aby se ukrajinské jednotky eh, vzdali do zítra do rána tří hodin eh, greenwichského času. To je ze CNN. Thank you.